Jacqueline Foster, bezpečné civilní využití dálkově řízených letadlových systémů. A rovnou dávám slovo paní zpravodajce. Prosím, máte slovo. Milí kolegové, milí kolegové, milí kolegové, dostáváme se k dalšímu tématu. Já se omlouvám, paní předsedkyně. Děkuji. Paní předsedkyně, milí kolegové, malé rádiem řízené eh, modely letadel už celé roky létají, zejména mezi nadšenci. Poprvé například v Británii to bylo v roce 1935, tehdy to bylo DH-82 Queen B, která se používala jako cvičný cíl. Za léta postupně však objem a počet těchto malých bezpilotních letadel, které eh, se nazývají UAV nebo drony, narůstá. Technologie původně určená armádě se teď používá komerčně, čímž se napínají i legislativní hranice. Uznáváme rychlý vývoj tohoto trhu a tím pádem je potřeba zapojit bezpilotní letouny do programu jako je Cezar nebo Horizon 2020. Potenciál pro růst v tomto sektoru od výroby po koncové spotřebitele je obrovský a to pro ty velké i malé firmy na trhu. Proto je zásadní, abychom pro výrobu těchto, eh, těchto zařízení zajistili špičkové podmínky. Evropa je obrovský trh, máme více než 2000 operátorů. Ve Velké Británii je to až 6000 operátorů, kteří provádí všechno od fotografování po pozemní průzkum. Stále častěji se bezpilotní modely, bezpilotní letouny používají pro monitorování elektráren, železnic, rokových koncertů, fotbalových stadionů nebo polí. Stále častěji se nasazují v humanitárních situacích, jako jsou lesní požáry, zemětřesení anebo různé záchrané nebo vyhledávací operace. Takzvané baby drony, které se navrhují pro soukromé použití soukromníky a civilisty, jsou stále populárnější a všichni si uvědomují, jak obrovský tento trh potenciálně může být. Všichni proto zdůrazňují, že jakýkoliv právní rámec musí podporovat růst a umožnit globální konkurenceschopnost. Má role jakožto zpravodajky je najít správný způsob, jak přivést tento průmyslový sektor do jeho další fáze. Myslím si, že zpráva, tak jak je před námi, odpovídá na ty zásadní otázky. Na začátku letošního roku jsem sezvala zástupce průmyslu, um, civilních leteckých organizací, bezpečnostní organizace, Evropskou komisi a další aktéry k jednomu stolu. A všichni účastníci této diskuse se shodli, že jakýkoliv rámec musí být založen na rizicích, na hodnocení rizika musí být proporciální, aby tento sektor mohl růst a abychom se vyhýbali zbytečné zátěži. Kromě toho, jakákoliv legislativa musí reflektovat globální spolupráci a stimulovat výzkum a vývoj. Rovněž proběhly v březnu konstruktivní schůzky ve Washingtonu se zástupci ministerstva dopra- dopravy a FAA, což vše kulminovalo eh, schůzí na vysoké úrovni v Rize za eh, lotyšského předsednictví. Toto prohlášení řeklo, že jsme zavázáni poskytovat tyto služby i firmám kdekoliv po Evropě od roku 2016. Abychom toho dosáhli, myslím si, že musíme nastavit evropská i celosvětová pravidla v následujících oblastech. Jednak způsobilost kletu, certifikace, komerční a rekreační použití, identita dron a identifikace, řádné školení pilotů, pojištění a, odpo- a hmotná odpovědnost, provoz, ochrana soukromých údajů a bezpečnost, geofencing a bezletové zóny. Společné orgány pro eh, tvorbu pravidel eh, bezpilotních systémů je výbor, která, který zahrnuje jak členské státy EU, tak další státy a eh, všechno to je zaštítěno ICAO. Účelem tohoto výboru je vypracovat technická bezpečnostní pravidla pro integraci a bezpečnou integraci malých a větších bezpilotních letadel, modelů letadílek a dalších takovýchto systémů. Podle mě i systém Jarus má skvělou pozici pro přípravu celosvětové regulace pro použití bezpiločních systémů. Je potřeba zajistit, aby i budoucí pravidla v Evropské unii byla kompatibilní s mezinárodními opatřeními v rámci procesu vzájemného uznávání. Na závěr mi dovolte říci, paní předsedkyně, že děkuji všem stínovým zpravodajům z výboru TRAN za velice konstruktivní spolupráci a připomínky. Chci také poděkovat kolegům ve výboru LIBE, a konkrétně chci poděkovat Petriku Cassidymu z ECR, který mi byl oporou. Myslím si, že zohledňujeme všechny příležitosti, které tento rostoucí trh může znamenat pro Evropskou unii a zároveň zajišťujeme veřejný zájem. Proto bych ráda požádala parlament o podporu, abychom mohli vyslat co nejsilnější politický signál, který řekne, jsme na tento nový krok pro letecký sektor připraveni. Děkuji vám za pozornost. Madame Bulc. Říká paní předsedající za komise paní Bulc. Paní předsedkyně, vážení poslanci parlamentu, drony jsou technologie, která již teď mění eh, způsob, jakým fungujeme a vytváří příležitosti pro nové služby a aplikace. Bezpilotní letadla jsou schopny vykonávat mise, které nejsou možné eh, s pilotními, pilotovanými letadly. Bezpečnostní inspekce, monitoring, zemědělství, hodnocení eh, přírodních katastrof a podobně. A využívání dronů pro civilní užití se rychle vyvíjí. Uh, má to velký ekonomický potenciál a může přispívat k růstu a pracovním místům v Evropě. Všichni vědí, že mm, jaký je obrovský potenciál těchto technologií. Přesto občané e, mají určité obavy. Proto je třeba přijít s pravidly, které najdou rovnováhu mezi propagací této slibné technologie a adekvátní ochranou občanů. Ehm, je, jsme přesvědčeni, že pouze eh, společná evropská pravidla budou podporovat investice a umožní rozvoj těchto technologií při současné ochraně občanů. Proto komise e, vítá tento přístup E, paní Foster. A chci jí poděkovat za její práci a její úsilí při um, sledování názorů různých politických frakcí ve v její velice komplexní zprávě. Komise souhlasí s tím, že zpráva požaduje eh, harmonizovaný rámec eh, který by řešil eh, te, tu práh mezi Evropskou národní konfetencí ve výši 150 kg. Musíme najít pravidla pro všechny drony bez ohledu na váhu, ale prosím, eh, dávejte pozor, to neznamená, že každá operace dronů vyžaduje mm, přísnou regulaci. Komise souhlasí s tím, že musíme se vyvíjet směrem k přístupu založeném na provozu pravidla, aby byla odpovídala rizikům dané operace daného provozu. Již, se, již na tom pracuje Evropská agentura pro letovou bezpečnost a společné orgány pro pravidla pro bezpilotní systémy JARUS. Ehm, členské státy ehm, spolupracují s experty z USA, Číny, Brazílie a mnoha dalších zemí. Komise také podporuje ehm, myšlenku, že bezpečnostní pravidla budou doplňována eh, komerčními pravidly a podobně, aby každý uživatel informoval o příslušných razicích pomocí letáků. Um, ehm, ohle, pravidla musí existovat pro provoz dronů dále, než eh, je viditelná, ehm, než pilot, to, eh, než pilot jak si dohlédne a podobně, tak to dálkovější operace budou vyžadovat inovaci a my bychom měli zajistit dostatečné financování výzkumu a vývoje pro e, ty chybějící technologie. Při podpoře dronů veřejné a akceptování provozu dronů je klíčové. Proto adekvátní implementace bezpečnostní a další legislativy jako e, ochrana soukromí a dat je klíčová v této věci. Celá řada dalších aspektů jako bezpečnost, ekologická ochrana, odpovědnost, Mm, e, za, za drony. To všechno je třeba řešit. Komise e, oceňuje tuto zprávu o dronech, přispěje mm, to k tomu, aby platila bezpečnostní pravidla a komise nadále pracuje na definici rámce pro drony. Téma se řeší v vládci leteckého balíčku. Doufám, že budeme schopni e, rychle se dostat dál v blízké budoucnosti. Děkuji. Děkujeme a nyní to je paní Post za výbor Libe. Máte jednu minutu. Igor. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající, milí kolegové. Drony se stávají čím dál tím důležitějšími v našich životech, v našich společnostech, v komerční sféře, v poskytování služeb. A především ovšem se využívají často k určitému dohledu, určitému získávání informací. Každý si může koupit nějaký dron s kamerou nebo s nějakým jiným dohledovým zařízením. Ovšem, v tomto ohledu nesmíme zapomínat ani na ochranu osobních dát osobního života. To je něco, kde skutečně nesmíme ustoupit nějakým komerčním tlakům. Komise musí zhodnotit rizika civilních dronů a samozřejmě musí chránit naši veřejnost. A zároveň musí Evropská komise přijít s určitým návrhem eh, regulace v této oblasti, a to pro všechny výzvědné služby musí využívat tyto nástroje opravdu odpovědným způsobem. Nedošlo k porušování základních práv. Děkujeme, pan Mizlie, na 1,5 minuty za EPP. Ano, děkuji, děkuji za slovo a rád bych poděkoval především paní zpravodajce, paní Foster za její zprávu. Zároveň bych poděkoval samozřejmě všem politickým skupinám za kvalitně odvedenou práci. V současné době, ano, nemáme zatím eh, v této oblasti ani evropskou, ani mezinárodní regulaci, ani v Číně. Některé členské státy začínají mají připravovat legislativu v tomto ohledu a my eh, rovněž začínáme zvažovat, pokud jde například o tyto drony. Víme, že u nás skutečně je to to představuje téměř 90 miliard výnosů a skutečně miliony pracovních míst. A právě proto bychom měli vytvořit určitá pravidla, tak aby to byla pravidla, která budou poté na mezinárodní úrovni uplatňována, budou představovat určité normy, určité strategie například eh, GSM, eh, eh, jak jsme to viděli u mobilních telefonů. Samozřejmě, že potřebujeme, aby naše... Vážený pane kolego, paní předsed... Čili Musíme samozřejmě ale zároveň chránit naše občany, pokud je osobní údaje. Máme dvě, dva miliony dronů, které byly prodány. Zatím to nebylo, propoje, zatím to nebylo spojeno s žádnými závažnými um, problémy. Ovšem nesmíme zapomínat na to, že soukromé, soukromá data jsou nesmírně důležitá. Musíme samozřejmě rovněž vědět, k jakému účelu se využívají různá zařízení, která využívají například fotografické přístroje v tomto ohledu. Samozřejmě, že jsou zde obrovské možnosti. Tato zpráva je výborná, to je pouze začátek. Děkujeme. Za 1,5 minuty má slovo pan Zemke. Děkuji, děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Především bych rád poděkoval rovněž za tuto zprávu a zdůraznil to, že na no, nebi se nám každý den objevuje čím dál tím více civilních dronů, což je mm, dobré, těší nás to. Ovšem zároveň vidíme, že dochází k obrovskému rozvoji technologie a že drony zde zůstanou a bude se tato technologie dále rozvíjet. Ovšem problém je v tom, že ta tento pokrok v technice není propojen s právními eh, uspořádáními v této oblasti. Členské státy regulují určitým způsobem, pokud jde o drony. Ovšem já, moje skupina SAD si myslí, že toto je záležitost, kde to nestačí na národní úrovni, kde se musí zapojit evropské instituce, protože toto je záležitost, která by měla být regulována na evropské úrovni. Civilné využívání bezpilotních uh, Ehm, zařízení přece neznají hranice žádných zemí. Toto jsou zásadní problémy. První problém je, že tyto drony by se měly pohybovat bezpečně v tomto vzdušném provozu. A druhá záležitost se týká ochrany osobních údajů a soukromí. A myslím si, že paní zpravodajka velice trefně poukázala na tyto dvě záležitosti. Její zpráva je nesmírně kvalitní. Tyto dvě oblasti, to znamená na jedné straně bezpečnost, na druhé straně i ochrana soukromí, toto jsou zásadní věci, které

za její práci. Eh, chci říci well done, well thrown. Eh, je třeba garantovat minimální prostor, proto je třeba evropské nařízení co nejrychleji. Musíme se zaměřit na zodpovědnost. Kdo by byl zodpovědný, pokud dron spadne z nebe? Kdo garantuje bezpečnost? Musíme zajistit, že je e, jasná vazba mezi majitelem nebo operátorem toho dronu a že bude možné je na, ho dohledat, pokud e, dron způsobí škody. Pak musí být identifikační čip v dronu, to by mohlo být řešení. To bylo navrhnuto v pozměňovacích návrzích, které byly předloženy té zprávě. Eh, potřebujeme evropské nařízení, v prosinci přijde letecký balíček a já doufám, že za holandského předsednictví zajistíme, že eh, bude možné, aby se eh, tento průmyslový sektor vyvíjel. Děkujeme, pan Škrelec. Jedna minuta, prosím. Paní Bulc, dámy a pánové, eh, já chci poděkovat paní Foster za vynikající spolupráci při návrhu této zprávy. Je mm, úkolem Evropské unie vyvinout právní rámec pro civilní bezpilotní letadla, je třeba garantovat rozvoj ehm, tohoto sektoru letadel pro eh, civilní použití, měl by se rozlišovat mezi rekreačním a jiným využitím. Potenciál růstu v tomto sektoru je vysoký, může podporovat inovativní technologie, je, může se, mohou se tam vytvářet pracovní místa, zelená pracovní místa ve velkých firmách i malých podnicích. Kvalitní vzdělání, školení je třeba v tomto sektoru eh, pro licenční střediska pro operátory a dálkové piloty bezpilotních letadel. Evropský právní rámec by měl zajistit inovace a za co nejlepších podmínek při zachování ochrany dat občanů. Neměli bychom zapomenout na omezené zdroje, které máme, a ochranu životního prostředí. Toto je dobrá příležitost, eh, kdy využívat výhody cirkulární ekonomiky a pro pohon těchto letadel bychom měli používat palivo, které neškodí životnímu prostředí a nebude zvyšovat úrovně skleníkových plynů. Děkuji. Pan Lundgren. Děkuji. Toto je velice užitečná aktivita s obrovským potenciálem. A to je alespoň můj názor. Domnívám se, že pro, potřebujeme jasná pravidla, aby ty technologie se mohly dále rozvíjet. Často jsou lidé skeptičtí vůči moderním zařízením. Když se podíváme, jak, vy, jak se rozvi, vyvinul let, letectví, um, mnozí reagovali negativně na nové letadla. Nedovedli si představit, že letadla budou hrát takovou tu roli a nyní je možné se dostat na nejzdálenější části světa pomocí letadel. U nás ve Švédsku eh, se o tom mluvilo ještě nedávno. Drony jsou budoucnost a je pravda, že mohou vzniknout různé problémy, které je třeba řešit, ale nesmíme zapomenout na to, že to může mít velký průmyslový efekt, že potřebujeme samozřejmě jasná pravidla pro trh Již e, řada podniků investovala spoustu peněz do těchto zařízení, ale musí přesně vědět, jaká pravidla budou platit. Otázka nasazení dronů. Kdy chceme drony, e, kdy je chceme využívat. K tomu potřebujeme právní předpisy, aby byla chráněna integrita jednotlivce. Děkujeme. Paní Arnato má slovo na jednu minutu. Ráda bych poděkovala paní Foster za její text, je velice pozitivní, že tam nechceme nějak upravovat my, my, vojenské drony, toto je ze strategického hlediska velice důležité. A samozřejmě, že pokud jde o malé a středně velké podniky, ano, tam jsou velice mm, veliké obavy. Chceme, aby zůstali konkurenceschopní především s ohledem na konkurenci ze Spojených států. Ano, měli bychom vést rozpravu mezi všemi subjekty, měli bychom definovat určité uspořádání, které aby bylo vyvážené ochrana soukromí a zároveň bezpečnost lidí a zároveň samozřejmě podporovat nové technologie. Jak už jsem se o tom zmínila i v našem výboru, je zásadní, aby členské státy a národní úřady, kompetentní úřady rovněž měly určité manévrovací pole v této oblasti, buď povolit nebo zakázat využívání dronů v citlivých oblastech. Právě proto podporuji 44 této zprávy, kde se požaduje výměna informací mezi členskými státy, národními regulačními orgány, evropskou úrovní a celým odvětstvím civilního letectví a malými a středně velkými podniky. To znamená, že souhlasím s vaším textem a podporuji ho. Paní předsedající, pan Golní zde není, takže se rovnou dostáváme na jednu minutu. To bude pan Marinesku. Prosím, máte slovo. Prosím, máte slovo, pane Marinesku. Nechcete vystoupit? Pane Marinesku? Nechcete vystoupit? Pan Golný zde není. Pan Golný zde není. Já se omlouvám, říká pan Marinesku. Já jsem si nevšiml. Moc se omlouvám, paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Ano, kdysi před pár lety internet byl sci-fi a najednou se stává součástí každodenního života, naší ekonomiky. Vidíme zde mnoho pozitivních, ale i negativních dopadů na naši společnost a právě proto i tuto oblast potřebujeme nějakým způsobem regulovat. A přesně toto platí u dronů. Před 20 lety to byly nesmírně ojedinělá zařízení, nesmé, nesmírně nákladná. Ovšem došlo k určitému drobnému rozvoji, například i v civilním letectví, ale jsou to banální záležitosti, všude přitom nevyužíváme je v různých oblastech ekonomiky, v různých rekreačních oblastech. Ovšem znamená to i obrovské problémy, obrovská rizika. Bezpečnost na jedné straně, na druhé straně osobní údaje. Potřebujeme drony, ovšem musíme se i chránit. Je to záležitost, která se stane masovou záležitostí do budoucna. Právě proto je velice důležité přijít s jasnými pravidly. Zpráva, o které dneska diskutujeme, je velice velice kvalitní a obsahuje veškeré záležitosti, veškeré hlediska, která jsou důležitá v tomto ohledu a představuje dobrý základ regulace do budoucna. Komise by se k tomu vě, měla věnovat velice pozorně a skutečně e, velice partikulárně, protože musíme samozřejmě hovořit o certifikaci zařízení, ale zároveň i, per, i, i e, posádek, všech zařízení. Musíme samozřejmě velice jasně oddělit uh, civilní a Eh, vojenské účely. Toto je záležitost, která je záležitosti budoucnosti a nesmíme zde zaostat. Děkujeme. Paní Tapardel má slovo na jednu minutu. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Toto je samozřejmě velice důležitý krok letectví v budoucnosti. V posledních letech se tato technologie úžasně rozvíjela, především v oblasti vojenské. Ovšem vidíme, že je zde nespočet možností v civilním odvětví. Je to skutečně oblast, která se využívá v oblasti záchranných akcí, zemědělství, chovu dobytka, dále samozřejmě ovšem nesmíme zapomínat na možnosti nehod, na dopady, které by to mohlo zapomít na oblast osobních údajů, nesmíme zapomínat na respektování soukromí a samozřejmě musíme, nesmíme ztrácet ze zřetele bezpečnost těchto zařízení. Je to nesmírně důležité pro celou strategii do budoucna v této oblasti letectví a právě proto ji musíme i regulovat. Eh, software v této oblasti se bude dále rozvíjet a právě proto musíme mít alespoň minimální podmínky, které jsou důležité pro certifikaci pilotů, identifikování a fungování těchto dronů. Děkujeme. Pan, slovo má paní Van Bosuit na jednu minutu. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Děkuji. Já budu hlasovat pro tuto zprávu kolegyně Jackie Foster, protože nalezla správnou rovnováhu mezi na jedné straně podporováním průmyslu a na druhé straně mezi bezpečnostní občanů. Tento parlament příliš často až moc reguluje. Nicméně bezpečnost a ochrana osobních údajů jsou důležité věci. Pokud je přeregulujete, zastavíte průmysl. Průmyslový sektor dron potřebuje stimulační opatření a myslím si, že Jackie Foster se podařilo tuto rovnováhu najít. Rovnováhu mezi bezpečností zařízení, ochranou soukromí, průmyslem a růstem pro tento segment s obrovským potenciálem. Doufáme, že Evropská komise nám dá takovou odpověď, která bude v tomto směru uspokojivá. Děkujeme. Slovo má pan Rike na jednu minutu. Děkuji, vážená paní předsedající, milí kolegové, kolegyně. Ano, dlouho se využívaly drony v oblasti vojenské, najednou se ovšem začínají využívat v zemědělství, logistice, bezpečnosti. Právě proto bych rád poděkoval paní Foster za kvalitní zprávu, snaží se dělat jasný rozdíl mezi tímto specifickou, specifickou povahou dronu na jedné straně, ale na druhé straně samozřejmě vidíme eh, problém integrace těchto zařízení do civilního letectví. Musíme samozřejmě zajistit určitou harmonizovanou regulaci na úrovni celé Evropské unie. Jakýkoliv jiný přístup podle mě by nebyl dostatečný. Musíme samozřejmě tímto otevřít i možnost našemu odvětví, našim příležitostem v této oblasti. Ovšem nesmíme zapomínat na závažné problémy, které se mohou týkat soukromí, určitých rizik této oblasti. Dále je to rekreační využívání, profesionální užití ronu. Nesmíme zapomínat na to, že Evropa by měla vést této oblasti naš naše například agentura pro civilní letectví musí samozřejmě zůstat velice obezřetná v tomto ohledu. Ovšem tento přístup jim musí být ambiciózní a podle mého názoru přesně taková zpráva paní Foster je pan Seymour. Má slovo na jednu minutu. Paní Seymour. Děkuji. Já jsem proti této zprávě. V odstavci 21 volá po jasnou harmonizovanou evropský, evropský globální regulační rámec. Mně připadá, že zpravodajka se snaží dát větší pravomoci EU. Vyzýváte komisi, aby odstranila limit 150 kg a nahradila to evropským regulačním rámcem který by umožnil eh, kompetentním orgánu nad tím dohlížet. Musí EU rozhodovat o tom, co je národní e, kompetentní orgán. V odstavci 49 žádáte o regulačním mechanismu na evropské úrovni. Řečník byl přerušen. Zpomalit, zpomalte, prosím, mluvíte příliš rychle. Můžete, prosím, zpomalit? Omlouvám se. Nevím, kde mám znovu začít. V odstavci 48 eh, chcete mechanismus reportingu na evropské úrovni. Já bych si přála bližší definici. Souhlasím s tím, že s britskou vládou, že každá e, přísná regulace může udusit růst této no, těchto nových technologií veřejnost, která eh, bude lítat s modely letadel, bude eh, omezována tímto, touto regulací. Žádám vás, abyste hlasovali proti. Děkuji. Děkujeme. Na jednu minutu pan Bonfoy. Paní Bonfoy, děkuji za slovo. Paní předsedkyně, já bych rovněž velice ráda poděkovala paní zpravodajce, paní Foster a i za samozřejmě všem stínovým zpravodajům za kvalitní práci. My chceme vytvořit určitý evropský rámec pro regulaci v oblasti dronů. Toto je velice důležité pro naše civilní letectví, pro konkurenceschopnost našich odvětví eh, v tímto obrovským potenciálem. Nesmíme ignorovat tento potenciál a já doufám, že komise přijme doporučení evropských poslanců. Samozřejmě ovšem, že otázky bezpečnosti jsou zásadní a právě proto to musíme věnovat velikou pozornost, především pokud jde o využívání kontrolu a například i dohled na těmito drony nebo zákaz um, přeletu určitými citlivými oblastmi. Zároveň je to ochrana osobních údajů, který, které musí komise vzít v potaz v rámci budoucího evropského rámce musíme vzít v potaz i využití rekreační na jedné straně a komerční využití, komerční využití a vojenské využití, které je samozřejmě odlišné. Myslím si, že toto je velice důležitý signál pro rozvoj tohoto trhu v Evropě a zároveň to znamená, že komise nebo doufáme přijde s velice ambiciózním rámcem. Paní Bonfoy, i vy jste mluvila velice rychle a tím se dostáváme nyní k opl- k naší části eh, Catch the Eye. Máme zde sedm přihlášených do diskuze. Paní kolegyně, máte slovo jako první. Eh, Děkuji. Používání dronů v eh, civilním letectví vedlo k vytváření nových firm, především malých podniků. Je to sektor, kde EU by mělo a mělo vedoucí se vedoucí úlohu, ale musíme najít přiměřený, jasný regulační rámec. Neměli bychom eh, udusit potenciál tohoto nového sektoru, současně ale musíme chránit soukromí data a bezpečnost občanů. Mluvíme o složitých tématech, um, chceme tyto technologie, aby chceme, aby inovovali, aby eh, dále vytvářeli, poskytovali nové služby. Mm. Jsou tady překážky, co se týče zadávání a využívání těchto služeb. Potřebujeme evropský rámec, aniž bychom vytvořili zbytečné administrativní překážky pro malé střední podniky. Budu pro tuto zprávu. Pan Franculika, jedna minuta. Vážení kolegové, komisař, je na čase, abychom měli harmonizovaný, přiměřený regulační rámec pro používání bezpilotních eh, leteckých systémů, abychom stanovili jasná doporučení pro komisi pro nadcházející mm, balí, ledecký balíček. Mm. Abychom dosáhli těchto cílů, musíme zajistit přístup, mm, zaměř, musíme zaměřit na, rizok, na rizika, zajistit bezpečnost a současně chránit občany, eh, jejich základní práva jako ochrana dat a soukromí. Musíme zajistit, aby investice do tohoto sektoru byly podporovány a aby se vytvářely udržitelná pracovní místa. Podporuji kompromisy v této zprávě jako zrušení té hranice 150 kg a no, nová, nové technologie pro RPAS mm, a podobně. Tam je pan, Rom- pan Marias, děkuji vám mnohokrát. Bezpilotní letouny jsou eh, z hlediska eh, použití aplikace užitečné při záchranách, sledování eh, produkce nebo eh, hledání objektu. A potenciál tohoto sektoru je také obrovský. Komise musí zajistit, aby tyto nadálku řízené vzdušné systémy byly používány pouze k účelům prospěšným člověku. Je potřeba zařídit taková opatření, aby tyto bezpilotní letouny které jsou vybaveny jaksi ještě dalšími technologiemi, podléhaly jasným pravidlům. Protože je potřeba zajistit i nadále ochranu soukromí a osobních údajů. Je potřeba, aby tyto systémy nebyly používány k poškozování ať už infrastruktury, majetku nebo lidí. Komise musí zaujmout komplexní přístup a podniknout příslušné legislativní kroky. Děkuji. Děkujeme, paní Bělbao má slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážená paní komisařko. Ráda bych, poděko, ráda bych poděkovala paní Foster, protože tato zpráva je důležitá pro urychlení deregulace pro výrobce dronů v Evropě. Toto je ohromná příležitost pro naše civilní letectví, které by se mohlo stát špičkou světového sektoru v této oblasti. Všechny subjekty potřebují stabilní právní rámec, pro investice, pro technologický rozvoj v této oblasti a to ve všech oborech v oblasti služeb, Zároveň ale musíme koordinovat využívání dronů i s pilotním letectvím, upravit rekreační využívání dronů a zabránit, zabránit zneužívání v této oblasti či porušování pravidel a ochrany soukromí. Všechny tyto aspekty musí být upraveny naléhavě a zároveň se musí upravovat i samotná technologie. Na druhé straně nesmíme zapomínat na rozvoj tohoto nesmírně důležitého potenciálního odvětví. Paní Šulin má slovo jako další. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Dálkově ovládané bezpilotní systémy jsou úžasným nástrojem, především v oblastech nebezpečných, kde se využívají místo lidí. Ovšem tam, kde by se využívali nezodpovědným způsobem, mohou znamenat riziko pro, eh, pro eh, občany, pro, pro zvířata, pro soukromí a právě proto potřebujeme standardy v této oblasti a zároveň vysoké eh, normy pro bezpečnost a zabezpečení jsou zásadní, tak jak je zdůrazněno v této zprávě. Nedávný skandál automobilového odvětví jasně poukázal na důležitost implementace regulace, která je k dispozici. Právě proto chceme, aby Evropská komise i členské státy zajistily finanční prostředky pro vývoj v této oblasti řádným způsobem trh v oblasti dronů je vznikajícím trhem, ovšem je zde nedostatečná regulace. Právě proto potřebujeme jednotnou evropskou strategii pro oblast bezpečnosti, zabezpečení a samozřejmě ochrany životního prostředí. Děkujeme. Paní Anderson má slovo. Dobrý den, vážená paní předsedající, milí kolegové, kolegyně, komisařko. Já vítám tuto rozpravu o dronech a opravdu jsem velice ráda, že tato zpráva byla e, vytvořena na základě konzultačního procesu a skutečně mm, jsem proti proti těm eh, špa, eh, proti informacím UKIPu, tak jak je předložili, protože ty jsou neodůvodněné. Ehm, lega, právní rámec této oblasti potřebujeme právě proto, aby došlo opravdu k bezpečnému rozvoji v této oblasti, k dostatečné ochraně. Tato technologie by mohla být velice užitá, užitečná například v oblasti bezpečnostních kontrol, v dopravě um, um, nebo um, stavebnictví v nebezpečných oblastech. Ovšem samozřejmě, že v této oblasti jsme viděli i mnoho různých nehod, které eh, zahrnovaly využívání dronů v Evropě i ve světě a právě proto nás mrzí, že komise nechce regulovat řádným způsobem rekreační bezpečným využití dronů, protože zatímco drony samozřejmě můžou představovat další příležitosti pro pracovní stanici, aby to eh, eh, zahrno, aby to například v, retail, v retailovém odvětví eh, odstraňovalo možnosti pro klientský servis. Děkujeme a úplně na závěr pan Jakovčič, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, paní komisařko, abych dal plnou podporu této zprávě. Trh pro tyto mm, zařízení má velký potenciál, především komerční využití, ale chci upozornit na dvě věci. Je jasné, že existuje potenciál zneužívání EPAS, především poté co budou integrovány do každodenního života, bude jich miliony létat nad našimi hlavami. Hlavní problém, jak je identifikovat, jak identifikovat majitele, takže tady je možné zneužití. A za druhé, další věc, kterou chci zdůraznit, je přeshraniční používání dronů. Takže když se dron dostane ke hranici, tak máme bezpečnostní problém. Děkuji. Paní Bulc má slovo. Vážení poslanci Evropského parlamentu, děkuji za tuto velice plodnou diskusi. Ano, eh, výroba dronů má velký potenciál pro EU, pro růst pracovní místa a rozvoj všech úrovní inovací. EU je stále mm, v čele Eh, co se týče eh, komerčního využívání dronů. Mm, půjdeme směrem synchronizace na úrovni EU, na úrovni vnitřního trhu, abychom umožnili úspory z rozsahu a objemu, abychom byli konkurenceschopní. Rychle se to vyvíjí, my jsme připraveni jednat rychle, holisticky. Jsme již plně, plně se angažujeme na evropské úrovni i globálně. Již jsem zmínila, že letecký balíček bude řešit části této zprávy i aktivity EASA Jarus. Technologie a e, technologové a technologie a průmyslový entuziasmus je vyvážen mm, s obavami občanů, co se týče bezpečnosti, hluku, ochrany soukromí a současně řešením témat, které souvisí s manipulátory nebo operátory dronů. Musíme jednat přiměřeně, musíme umožnit vývoj trhu a uh, využití celého potenciálu. Děkuji paní Fostra všem poslancům, kteří pracovali na této zprávě a těším se na další budoucí spolupráce na tomto tématu. Madame Foster, Vážená paní Foster, prosím na závěr vaše slovo ještě. Well, thank you very much. Děkuji vám, komisařko, i vám, kolegové, za velmi konstruktivní a užitečné komentáře. Dovolte mi vysvětlit pár věcí. Co se týká ochrany soukromí, eh, jak jsem řekla, spolupracovali jsme s výborem Libe. Je potřeba zdůraznit v členských státech, už existuje poměrně silná legislativa a je nutno zajistit, aby eh, složky, které zajišťují dodržování práva, měly aktuální informace. Co se týká těch takzvaných baby dronů, co zmínil jeden kolega, my nechceme regulovat takové ty malinkaté věci, se kterými si hrají děti. Smysl této zprávy se týká té části uprostřed, to znamená těch komerčních dronů, které jsou už o něco větší a mohou způsobit škody. O to jde. Nejde ani o ten top end, který už tak podléhá e, nařízením o letectví. A proto se snažíme zachovat ten přístup případ od případu. Co se týká o ochrany, o ochrany e, různých lokalit, ať to jsou jaderné elektrárny, letiště a tak dále, k tomu slouží technologie. Proto mluvím o geofencingu. A je potřeba najít nějaký způsob, jak se s tím vypořádat. E, paní Arnatu má pravdu, nejde o vojenské účely, Jde skutečně pouze o civilní použití a její body jsou, body kolegyně Arnautu jsou velice důležité. No a nakonec mi dovolte vyjádřit se tady k paní Seymour, která bohužel eh, zcela nechápe eh, sektor letectví. Vůbec není schopna evidentně pochopit, že letectví jako takové už tak podléhá národním, globálním, ale i glo, e, eh, eh, národním evropskými globálním pravidlům, takže sektor dron nebude jiný. No ale eh, ono to je jedno, já ji to třeba vysvětlím spíš asi mezi čtyřma očima. Každopádně to byl poslední bod, který jsem chtěla zmínit. Řeknu už jen tolik, že se těším na to, co vyprodukuje komise. Jsem přesvědčená, že společně můžeme připravit velice kvalitní regulaci. Na závěr bych komisi chtěla ještě vzkázat, že je potřeba zajistit, aby výrobci, koncoví uživatelé a všichni ti, se kterými jsem mluvila, byli do té debaty také zahrnuti a budou zahrnuti do celého průběhu tvorby této legislativy. Takže ještě jednou děkuji všem. Doufám, že všichni v 11.30 tuto zprávu svým hlasem podpoříte. Děkujeme, ano, máte pravdu.